Good afternoon, everybody. Bon après-midi. Eh. Dobré odpoledne. Vážený, vážená paní předsedkyně výboru, paní Lindo McEvene, vážený pane Poci, vážení kolegové a jsem velmi rád, eh, že zde mohu eh, přivítat eh, vyslance cílů držitelného rozvoje zde v Evropském parlamentu. Vždy hájili lidská práva všude ve světě. To byla silná tradice Evropského parlamentu. Demokracie, lidská práva, solidarita, justice, spravedlnost, rovnost a dodržování lidských práv. Naším motem, motem Evropské unie je jednotní v rozmanitosti. A to přesně odráží i vaši práci. 17 lidí z pěti kontinentů s různým vzděláním, s různou praxí. Dnes je důležitý den. Společně s evropskými institucemi jsme se rozhodli, že vydáme společný koncensus, pokud jde o rozvoj. To je jasný signál pro celý svět. Chceme dosáhnout naší agendy pro 2030 pro trvale udržitelný rozvoj. Za to znovu děkuji Lindě McEvan i vyjednávacímu týmu Evropskému parlamentu. Děkuji vám za vaše angažma a za vaši práci. Náš nový přístup k rozvoji je založen na pěti P roku 2030 nebo agendy pro 2030 lidé, planeta, prosperita, mír a partnerství tedy. Řeknu o tom pár slov. Pokud jde o planetu, musím být velmi rozhodný. Evropská unie bude i nadále bojovat proti klimatickým změnám a bude i nadále dodržovat a implementovat pařížskou dohodu. A to ať už se spojenými státy nebo bez nich. A já chci zdůraznit, že pacta sunt servanda. Pokud je nějaká dohoda, tak tu dohodu musíme dodržovat. Pokud jde o lidi, musíme lidskou bytost zase zasadit do centra našeho konání. Naším cílem budou vždy naši občané. Prosperita. Musíme zapojit eh, více soukromý sektor a občanskou společnost do naší rozvojové pomoci, protože nám eh, mohou pomoci vytvořit eh, nové podnikatele a přinést nové investice. A konečně k míru je důležité posílit bezpečnost a rozvoj a tuto, asu, tuto osu. Prioritou by mělo být předcházení konfliktům. Musíme tedy se zaměřit na nezaměstnanost mladých a na vzdělávání. Nezaměstnanost mladých připravuje mladé o možnost naplnit svůj potenciál. A to se projevuje nárůstem terorismu a globálních konfliktů. A proto se na to musíme zaměřit, protože je to důležité jak pro lidi, tak i pro hospodářský rozvoj. Vážení vyslanci SDG, já vás zde vítám a Víme, že díky vašemu angažmá, vaší práci bude Agenda 2030 eh, úspěšná. Můžete se spolehnout na plnou podporu Evropského parlamentu i jeho předsedy. Děkuji a nyní předávám slovo paní premiérce z Norska, paní Solberg. Uh, President of the European Parliament, Parliament Vážený předsedo Evropského parlamentu, dámy a pánové, děkuji, pane předsedo Tajany, za to, že pořádáte toto setkání o udržitelném rozvoji. Silné zapojení poslanců všude na světě je zásadní při plnění globálních cílů. Pokud chceme těchto cílů dosáhnout, tak my všichni jako političtí lídři musíme pracovat co nejrozhodněji na jejich splnění. Poslanci mohou působit na své politiky ve svých zemích, ale také mohou působit na konání evropských institucí. Proto jste obzvlášť důležití. Po druhé světové válce globální institucionální architektura pro mír se začala utvářet na půdě OSN. Doug Hammarskjöld, bývalý tajemník OSN, řekl, že EU nebyla vytvořena proto, aby přivedla lidi do nebe, ale aby zachránila lidstvo před peklem. A to byla zkušenost generace, která prožila druhou světovou válku. V roce 1951 jádro, vzniklo jádro dnešní Evropské unie, společenství uhlí a oceli. Cílem bylo zajistit globální zprávu těchto komodit, aby válka už byla nejen nemyslitelná, ale také nemožná. Evropská integrace nám od té doby dobře sloužila na našem kontinentu, posílila mír, demokracii a prosperitu v rámci EU i za jejími hranicemi. Zachránit lidstvo před peklem je úkol, který nikdy neskončí. Demokracie a mír se musí hájit vždy, každý den v Evropě i všude jinde. Spolupráce s OSN a s regionálními institucemi je dnes důležitější než kdykoliv jindy. V našem propojeném a globalizovaném světě čelíme globálním výzvám. Klimatické změny, migrace, viole, nebo tedy násilný extremismus ohrozují nás všechny. Dobrá zpráva je, že máme univerzálně politický program, který nás vede. Ty cíle udržitelného rozvoje, které byly přijaty v září 2015 193 státy na půdě OSN, ukazují nám, jak můžeme posílit ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost. Cíle udržitelného rozvoje nejsou eh, primárně rozvojovou agendou. Všechny země, včetně mé, pracovaly na národní úrovni na dosažení těchto cílů. Nicméně pomoc je pořád ještě potřebná v chudých oblastech světa a v místech, kde jsou konflikty. Musíme se zaměřit především na ty oblasti, které jsou postiženy krizemi a konflikty. Nemůžeme dovolit, aby děti a mladí vyrůstali bez vzdělání, bez práce nebo bez naděje. Jak zde všichni víme, Migrace je velkou výzvou pro Evropu a musíme vyvážit své úsilí o kontrolu našich hranic s dodržováním humanitárních principů a nikdy nesmíme ztrácet ze zřetele své mezinárodní povinnosti. Je také v zájmu Evropy vyřešit eh, důvod, proč se tolik lidí vydává na nebezpečnou cestu do našeho kontinentu a proč nezůstanou tam, kde se narodili. Všichni víme, že součástí těch důvodů je to, že v té oblasti není žádná práce a žádná naděje. Pane předsedo, Evropa a svět budou potřebovat více spolupráce, více integrace, přeshraničních investic, obchodu a ne méně obchodu. Protekcionismus je snaha vrátit se zpět a nic takového fungovat nebude. Ani v Evropě, ani nikde jinde ve světě. Takže na závěr, pane předsedo, věřím, že cíle udržitelného rozvoje jsou cestovní mapou k budoucnosti, kterou chceme. Svět bez chudoby a globálního oteplování. Někdo si možná myslí, že je to příliš mnoho snů, ale můžeme toho dosáhnout, pokud použijeme svou vůli a politické nástroje, abychom na této agendě pracovali a musíme pracovat na implementaci těchto cílů. A když 193 zemí tyto cíle podpořilo a zavázalo se k ním, tak 193 zemí musí pracovat na splnění těchto cílů. Abych citovala Václava Havla, důležitého evropského myslitele, vize nestačí, musí jít eh, ruku v ruce s odvahou. Musíme jít eh, po schodech nahoru. Nestačí stát pod schody. Takže já apeluji na vás, abyste pomohli všem ostatním stoupat nahoru po schodech. Jak v Evropském parlamentu, tak i ve vašich zemích abyste pracovali na otázkách, které ovlivňují Evropu, i na globálních otázkách, které mají dopad na celý svět. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Solberg, for... Děkuji, eh, paní eh, Solberg, za váš projev. Eh, je potěšením s vámi spolupracovat v této věci. Dneska už je to dlouhý den a, a Eh, máte za sebou celou eh, řadu setkání, ale eh, každopádně pro Evropskou unii je velice zajímavé spolupracovat s vaší zemí. Děkuji vám za vaše angažma a za tu velice dobrou spolupráci s Evropským parlamentem, s Evropskou unii. Teď vás nechám v dobrých rukou. Předseda debatě bude paní předsedkyně Elinda McEwen. Tady máte slovo a tady máte pravomoci. Já eh, vám, pane předsedo, děkuji, eh, eh, že jste připomněl důležitost cílu trvalé udržitelného rozvoje milénia a že se zopakoval odhodlání Evropy naplnit své závazky v oblasti klimatu na rozdíl, změny, na rozdíl od změny v politice Spojených států. Kolegové, než se pustíme do debaty, bohužel provoz Bruselu pozdržel v Eh, naše hlavní řečníky. Ještě to bude trvat několik minut, ale nejdříve tady máme eh, eh, prostor pro video, které vám ukážeme, které vysvětluje, co to jsou SDG. We can be. We must be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 So, colleagues, you saw the message there to tell... Takže kolegové, viděli jste tam to poselství eh, říkat každému o eh, rozvojových eh, cílích trvale udržitelného rozvoje, šířit to poselství. Kdo jich všech zná 17, ale že? No, máme tady teď trochu problém. Naši hosté, já se pokusím zjistit, kde jsou, měli tady být, měli přijít pět mm, minut po paní premiérce, ale je technický problém a oni jsou někde, eh, někde eh, eh, v provozu, takže pokud dovolíte, budeme čekat několik minut. Já zjistím, policejní exporty jsou o tolik, eskorty jsou o tolik efektivnější, proto premiérka tady může být jako první. A musíme se omluvit za to, že musíte čekat na naše hosty, ale teď to zjistíme, kde jsou. Tak paní premiérka souhlasila, takže vzhledem k tomu, eh, eh, že eh, máme teď prostor, tak ráda odpoví na otázky. Já se vás zeptám, paní premiérko, jak se vaše země připravuje na realizaci těch cílů trvalé udržitelného rozvoje? Často lidé věděli, co byly rozvojové cíle tisíciletí. Byly to cíle pro rozvojové země tedy. Ale netýkalo se to nás. Zatímco tyhle nové cíle se týkají i nás. Eh, Evropská unie eh, půjde na fórum na vysoké úrovni v červenci a podá zprávy o tom, jak naplňuje SDG sama. Můžete nám říct, co eh, Norsko dělá? My jsme OSN podali zprávu minulý rok hned na prvním zasedání a v Norsku my jsme e, rozdělili e, ty e, cíle na dvě skupiny, ty globalizované, národní cíle, jejichž dosahování je naším cílem s jinými zeměmi, součást naší rozvojové politiky a na některých máme velký zájem, hodně pracujeme na klimatických změnách, na lesnictví, máme program, který platíme pro uh, uh, zachování dešních pralesů. Eh, tam máme čím dál tím více účastníků, eh, zvyšujeme své angažmá v oblasti oceánu, eh, protože jako země, která má daleko víc námořního prostoru než, země, než pozemského, tak jsou pro nás oceány velice důležité. A také ryby jsou velmi důležitým zdrojem. Je třeba důležité zachovat čistotu oceánu. Máme, to, to je nesmírně důležitá věc na mezinárodní agendě. A také sledujeme ty rozvojové programy a pokoušíme se hodně pracovat, zejména na vzdělávání dívek a rovnosti eh, pohlaví. To eh, považujeme za velmi důležité a myslím, že můžeme udělat něco extra. Na národní úrovni všechna naše ministerstva eh, mají, tedy se zaměřují na každý z těch 17 cílů Vždycky je tam někdo odpovědný, podává zprávy o tom, jaké ty cíle dílčí, ono je 169 těch dílčích cílů, to je docela dost, to znamená, na kterých musíme pracovat, protože mm, na některé nestačíme, například zdravotnictví, ano, nám jde eh, na porody, eh, zdraví eh, matek a dětí, Eh, ale duševní eh, zdraví, to nám zase tolik nejde. Sice jsme nejšťastnější země na světě, podle některých statistik, já většinou říkám, že to asi eh, měřili v pondělí po nějaké mistrovství světa v lyžování, to norové mývají většinou radost. Takže jsme nejšťastnější země na světě, ale máme 500 sebevrahů každý rok v zemi s 5 eh, miliony obyvatel. To je velký problém s duševním zdravím. Mladí lidé eh, nedostudovají eh, školu. Průměr OECD, na průměr OECD máme příliš mnoho předčasných opuštění školy. Máme velké problémy s duševním zdravím, eh, rodinnými problémy, takže na těchto věcech musíme pracovat jako eh, v našich oblastech rozvoje. A já říkám, že jsme, že SDG nedělají ze všech zemí rozvojové země, protože všichni máme oblasti, eh, kde neplníme cíle a musíme pracovat na jejich naplnění. My jsme si to systematicky tedy eh, eh, rozdělili na jednotlivých ministerstech a pokoušíme se eh, zaměřit se na to, na jakých oblastech je třeba, na jaké oblasti je třeba se zaměřit, abychom byli schopni více dosahovat těch cílů. Máme docela velkou nerovnost, i když myslím, že jsme nějak třetí na seznamu rovnosti ve světě, tak, tak pořád globalizační tlaky budou zvyšovat tu eh, nerovnost, pokud proti tomu politicky jasně nebudeme eh, působit. Čili takhle musíme vnímat vzdělávací programy, eh, programy pro integraci imigrantů, imigrace. To samozřejmě značně zvyšuje nerovnost, protože je mnohem těžší získat práci a nějaký příjem, když neznáte jazyk, když nemáte vzdělání které by mm, ostatní rozuměli, tak mm, já si myslím, že tohle eh, děláme my, většina zemí to asi také dělá. Mě by zajímalo, eh, kdybychom se zeptali na radě, eh, kolik tohle dělá zemí, kolik bychom dostali odpovědí. Protože spousta zemí to vnímá, SDG, že jsou to prostě rozvojové cíle, víceméně mimo, tedy mimo něj jdoucí lidé eh, vědí o Paříži, o klimatických změnách, ale o eh, této agendě ne. Takže, takže u vás máte člověka na každém ministerstvu, eh, který zatím stojí, tak to je impozantní. Naše vlastní ministerstvo bychom se měli ptát, a nebo také v komisi bychom se měli zeptat, jestli má v každém generálním ředitelství něco, protože ono to nejenom enuždění životní prostředí, ale je, je tam spousta jiných věcí. Chce se někteří kolegové zeptat, Katinu? Lamberts. Děkuji vám a než řeknu, že jsme velice eh, rádi, že jste nás navštívili tady v eh, parlamentu. My Norsko považujeme tak trochu za součást Evropské unie. Ale musíte být, myslím, skromná, protože já si myslím, že Norsko je jednou eh, z nejpokročilejších zemí na všech úrovních trvale udržitelného rozvoje. Vždycky je prostor ke zlepšení a je vhodné, že říkáte, kam je třeba se zlepšovat. Já jsem z Belgii, je, kde máme hodně těch dopravních zácp. A já uznávám ty problémy, které máte s duševním zdravím, taky. Máme tady stát blahobytu, spoustu ochrany a není tady nějaká velká nerovnost, ale přesto máme eh, velké problémy v, s duševním zdravím populace. Takže eh, já tady vnímám ten holistický přístup eh, cílu trvalého udržitelného rozvoje. Chci se zeptat, když se podíváte na způsob vládnutí v Evropské unii, a Linda už na to narazila, a mě to taky leží na srdci, jak zajistíme, aby tohle nebyl prostě soubor eh, dobrých eh, úmyslů, které musíme myslet, eh, taky, taky implementovat v Evropské unii. No tak nějak to zvládneme. Máme metodiku a představu, jak to dělat ve zbytku světa. Ale jak to máme udělat v Unii samotné? My tady máme velký problém s systémem vládnutí. Máme tady dneska skvělou akci NVDV, ale ty cíle trvalé udržitelného rozvoje Eh, se vlastně týkají každého eh, výboru v parlamentu, každého DG v komisi. A eh, nemáme žádný plán k tomu, jak to zvládnout. Tak u vás už očividně máte nějaký systém pro to, jak se s tím pořádat. Když se podíváte na Evropskou unii, co byste řekla? Aha, potřebujeme nějaký zla, nějakého zvláštního komisaře nebo nějakou další vládní strukturu, která bude schopná implementovat a monitorovat tyto cíle uvnitř Evropské unie? Ještě nějací další kolegové? Mají něco na paní premiérku? Dobře, takže eh, odpovíme na tohle. Jedna z těch výzev je, eh, že některé ty cíle SDG eh, spadají mimo kompetenci Evropské unie když se podíváte na zdravotnictví, eh, školství a tak dále. Takže není tak eh, snadné tohle eh, všechno, se vším těhle zabývat. všechno to, k čemu má Evropská unie nějakou kompetenci, má už takový aspekt SDG, takže by bylo třeba snažit se definovat, jak naplnit tu část SDG, za kterou my odpovídáme. Možná, eh, že životní prostředí, eh, moře, ale jak naše rybolovná politika eh, se tomu přizpůsobí. Já vám z něj že to, že to je o trošku lepší než v posledních letech. Nebývalo to příliš dobré. Já myslím si, že se nám daří docela spolupracovat v tomto bude si klást všechny tyhle dotazy v těch věcech. Eh, když bojujete s terorismem, děláte to také eh, z pohledu eh, inkluzivní společnosti? Jak to řešíte? Protože oni jsou rozdíly mezi domácími teroristy, lidmi, kteří přijdou z vnějšku a kteří se cítí odcizeně vůči naší společnosti. Někteří byli nabráni jako zahraniční bojovníci, mají eh, eh, určité takové eh, zázemí. Oni už byli v nějakých mládežnických skupinách, měli problém v jiných oblastech. Takže u inkluzivnější politiky je můžete postihnout tak trochu. A snažte se, snažit se najít ty části SDG, které vám zapadají do politiky. Problém s SDG je takový ten rezortní přístup v naší administrativě. Nemůžete si prostě eh, vzít jednu věc a říkat, když jsem dobrá na tohle, tak eh, ty ostatní věci eh, na tě můžu mávnout rokou. Evropská konkurenceschopnost, nezaměstnanost mládeže, no tak SDG 8 je o slušné práci, o naději pro příští generace. Čili jak programy konkurenceschopnosti zajišťují to, aby mm, lidé měli dobrou kvalifikaci a aby tam byly pro ně pracovní místa dobrá. Takový problém máme i v Norsku. Ale nemyslím si, že Evropská unie je schopna zareagovat na všech 17, ale může zareagovat třeba na 16, to je velmi důležitá. To se týká dobrého, eh, správného vládnutí, transparentnosti, otevřenosti, eh, respektu pro občanskou společnost, eh, která je pod tlakem v řadě zemí. Netýká se to také korupce. A upřímně řečeno, na světě je spousta eh, zdrojů k vyřešení různých sociálních problémů, pokud se nám podaří eh, porazit organizovaný zločin a korupci. Tak to vidím. Když si to prostě rozdělíte, tak zjistíte, že k každému aspektu existuje nějaký přístup. Tak naši hosté jsou pořád ještě v dopravě, takže Miriam Dali ještě. No, paní premiérko, vidíte, že to tady nebereme na lehkou váhu a vážíme si vás. Paní premiérko, jsme velice rádi, že jste tady. Ono vlastně je výborné, že jsme se doslechli ve vašem projevu zmínky o psychickém zdraví. Ono to nepatří k prioritám mnohým členským státům EU, no a obecně Zmiňujete se, že v Norsku registrujete či zaznamenáváte 500 sebevražd mezi 5 miliony občanů. Ono je to špička ledovce. Víte stejně tak vy jako i já, že sebevraždy to je pouze jeden z projevů psychického zdraví. Ehm, duševního zdraví. Vše se navíc pojí i s otázkami migrace, s otázkami života v rodině a i migrace je často podceňována. Jak ve vaší zemi sestavujete priority tak, aby k ním patřilo i duševní zdraví a tak, aby v praxi ve zdravotnictví se ta priorita projevila a propojujete to i s dívkami ve vzdělávacím procesu, s školstvím a jakým způsobem to vše uspořádáte do řádných postupů. A pak druhá věc. Cíle udržitelného rozvoje, eh, klimatické akce, boj s klimatickými změnami, tam taky vzájemně souhlasíme. Bylo by zajímavé se dozvědět více, jak nahlížíte na realizaci pařížských cílů a rovněž environmentální politiky i v EU, i mimo EU. Do jaké míry jste přesvědčena, že ty hlavní politiky, například eh, obchodování povolenkami, jiné zásadní politiky, stačí, jsou funkční, Zabývají se nějak vážně pařížskými cíly, pomohou nám je naplnit? Děkuji. Začnu tím duševním zdravím. Ano, jedná se o prioritu mé vlády. Duševní zdraví, lidská psychika a propojení například se zneužíváním návykových látek. Mnozí lidé trpí právě duševními poruchami poté, co se stanou závislými na drogách či alkoholu. Říká se, že či zdravotníci nám tvrdí, že právě se jim tímto zvyšuje pracovní zátěž ve srovnání s tím, jak musí přepisovat tradiční léky. No Nemocnice podléhají v Norsku vládě a proto my zde jsme motivováni a zároveň máme na to velký vliv. My chceme poměřovat, jak si nemocnice radí a jak jsou schopni prokázat, že se dokážou postarat například o duševně nemocné, o závislé, ve srovnání s tradičními onemocněními. Takto to nastavujeme všem nemocnicím. Druhá věc je, zabýváme se prevencí a to v obcích, což je pro vládu obtížné. Ono je to stejně tak subsidiárně jako v EU, tam už to nemáme plně v rukou. Obce a e, Obecní úřady mají určitou autonomii, ale tam jsme zvýšili a máme akční plán, který se týká zneužívání návykových látek. Máme i něco, co pak navazuje na ubytování, případně na rehabilitaci někoho, kdo byl dlouhodobu v nemocnici. Tam zvyšujeme prostředky obcím k tomu, aby mohli pomáhat těm lidem dostat se zpátky do práce, rehabilitovat je, mm. což si myslíme, že je zásadní, aby znovu se nedostali do nějakého začarovaného kruhu a neupadli do své závislosti opět. Parlament nás dále podporuje v akčním plánu týkající se duševního zdraví mládeže. Tam vidíme, že se problémy zvyšují u této generace, a musíme mít specifické způsoby, jak na to. Prvním krokem je posílení zdravotních služeb, například zdravotních sester ve školách. Zdravotní sestry, psychologičtí poradci v obcích i ve školách už nyní jsou přítomní a všude se jedná o zcela praktické kroky. Jedná se o něco, co pak musí být nahlíženo jako priorita. Největší možnost je zabývat se duševním zdravím. Ono bylo zjištěno, že třetina z nás v nějaké životní etapě se neobejde bez poradenství, bez psychologa. Pokud toto nenastane, dostáváme se do ještě vážnějších problémů. Někteří říkají, že je to proto, že je stále překodnější vývoj ve společnosti, stále více dezorientace v každodenním životě, že jsme pod stále větší zátěží. Vše se na sebe nabaluje, znásobuje, někdo tvrdí, že se jedná vlastně o nemoc 21. století a že bychom to neměli přehánět, protože lidé si často vysloveně nárokují mnohé služby a měli by si umět poradit sami, měli bychom to potlačovat, ale my to takto nevidíme. Další věc jsou klimatické změny, na to jste se rovněž ptala. Já jsem velkou podpůrkyní pařížské dohody. Jsem přesvědčena, že se musí uskutečnit a nyní si musíme říct, dobrá, ať se Spojené státy rozhodnou, jak chtějí, ostatní z nás se musí držet toho, na čem jsme se dohodli. A ono je otázka. Zda už se to i tak v USA nerozjelo například v podnikatelském prostředí nebo na úrovni jednotlivých států natolik, že oni už i tak ty emise snižují a že to už pak půjde samozpádem. My spolupracujeme s EU a držíme se toho cíle snížit o 40 A jsem pro zpřísnění systému obchodování povolenkami a zdražení uhlíku. Pokud si přejeme, aby ten systém, který má zkrátku ETS, fungoval dobře, tak musí zdražit ty povolenky. Na tom záleží. Jinak eh, v těch odvětvích eh, průmyslových snažíme se snižovat emise, doufáme, že toho dosáhneme. Zdůrazňujeme u nás například veřejnou dopravu. To je jediné odvětví, které, když se sečte, tak je významné. V ostatních odvětvích například máme hodně vodních elektráren, jinak jsme smíš e, země, dělská země a tam určitě víte, jak je těžké s tím něco udělat. Oni lidé se drží v jídelníčku červeného masa. Ono je to těžké, když e, jako politik byste měla lidem předepisovat, co mají jíst. To víme. To narazí na určité mantinely. Takže soustředíme se na dopravu. Dnes třetina aut prodaných v Norsku, to jsou elektromobily už. Tam jsme to z pohledu daní rozlišili zcela radikálně. Používáme právě nástroje daní, abychom změnili návyky, ale bude to obtížné pro všechny z nás, těch 40 ve všech odvětvích, které se netýkají obchodování povolenkami, které s tím nesouvisí. Na druhé straně jsem přesvědčena, že pokud se budeme snažit, tak do roku 2030 opravdu svým povinnostem dostaneme. Vše pokračuje mnohem zdárněji, než jsem si původně představovala. Heidi Hautala, děkuji. Já jsem velice ráda, že zde máme představitele skandinávských zemí na tomto zasedání. Já mám otázku, která se týká rozvojové spolupráce. Já jsem velkou obdivovatelkou norských iniciativ. V rozvojových zemích je velice strategicky koncipované a zároveň nešetří prostředky. Jaké byste měla náměty, návrhy, jak by mělo se utvářet financování v rozvojových zemích z pohledu provádění cílu SDG pokud bych si mohla dovolit přispět svou troškou do mlína, tak vidím alarmující propojování pomoci rozvojovým zemím s kontrolou migrace a dokonce i budováním vojenských kapacit v rozvojových zemích. Ano, říká předsedkyně, když se vyjednává koncesus v rozvojových otázkách, je to vždy kontroverzní záležitost. Chceme potírat chudobu přímo v místě, ale zároveň je to obtížné. Odpověď. Je to opravdu obtížná záležitost a nesmíme zapomínat na to, že v určitých oblastech, pokud dospějete k kontrole bezpečnostních otázek, tak vlastně k těm nejchudším se vůbec nedostanete. Takže je to těžké to řešit jinak a já to chápu, když se někdo snaží uh, propojit rozvojovou pomoc s bezpečnostními záležitostmi, protože k těm nejzranitelnějším se jinak nedostanete. A pokud hovoříte o tom, že by nikdo neměl být zapomenut, nebyl by mít být ponechán sám sobě, tak jak to chcete dosáhnout, když se nebudete zabývat tím, aby se k němu mohli ti, kteří pomáhají, dostat bezpečně. Já jsem přesvědčena, že ono ten rozvoj nenastane zvenčí. Pramení z toho, co ta země chce udělat, na co má, čeho se chopí sama. Jediné, čím můžeme přispět my, je pomoc. Zajistit pomoc spolehlivým způsobem. Když podporujete politiky a systémy, kteří mají sami agendu, která vás přesvědčí, tak jim můžete pomáhat. A pak můžete pomáhat i v té absolutní krizi. Zbavovat je chudoby a pomáhat ve školství. Proto já vidím školství jako absolutní prioritu, nezávisle na systému. Začnete-li lidi vzdělávat, najednou budou schopni převzít agendu do vlastních rukou. Musíme si ale zároveň uvědomit, že rozvojová pomoc někdy i napomáhá systémům, které nemají tu správnou orientaci a kteří zneužívají prostředků, aby korumpovali systémy, nad nimiž vykonávají kontrolu. Takže tam je vždy určitý dvojí pohled. Moje, já chci říci, že paní, pan prezident Ghany dnes dříve řekl, že by ambicí každé země a ambicí jeho země je, aby se stala nezávislá na rozvojové pomoci, což je chválihodné, protože mnohé zdroje v těchto zemích v transparentních podmínkách, pokud opravdu zvládáte boj s hospodářskými neduhy, s korupcí, které jsme svědky v mnohých zemích, tak najednou vidíme, že tam lze mobilizovat mnoho prostředků a zdrojů. Takže důležité je budovat instituce, cíle SDG spočívají v holistickém přístupu. Nyní už zde vidím své přátele, eh, kteří se specializují na SDG. Možná, že přispějí ještě jiným názorem. Já jsem přesvědčena, že pomoc je možná, ale bude fungovat pokud v té dané zemi je vláda a systém, která zároveň už má politiku v oblasti rozvoje a ta politika i vás přesvědčí. Ano, absolutně nějaká krizová situace tam se dá zasáhnout, ale jinak dlouhodobě, pokud tam nemáme systém, který už je nastaven na tu pomoc, tak to nezvládneme. Paní premiérko, opravdu já jsem tady byla za baviče, říká paní premiérka. Ale zároveň, říká Linda McAvan, jsme se dokázali fantasticky poučit, proč jste právě vy spolu těch advokátů SDG. Takže děkujeme paní premiérce. Bylo to výborné a opravdu vidíme, jak ona nám prakticky předvedla, jak je na tom záleží. Okay. Well, our guests have been on a kind of odyssey, I think, around Brussels. I think they have been... Já si myslím, že to je prostě taková věc, která se v Bruselu stává. Trvá to, než se sem dostanete, ale my jsme v každém případě rádi, že jste tady. Hovořili jsme o cílech udržitelného rozvoje, hovořili jsme o tom, jak je důležité o nich informovat, hovořili jsme také o tom, jak eh, u příležitosti Evropských eh, dnů rozvoje jsme podepsali novou eh, dohodu, která se týká zasazení cílů udržitelného rozvoje do legislativního rámce Evropské unie. Já si myslím, že teď, když zde vidíme multilaterální výzvy, jsou ty cíle udržitelného rozvoje ještě důležitější. Já jsem byla tehdy v Kodani, byla jsem velmi zklamaná. Teď eh, máme Paříž a vidíme, že z toho vystupují Spojené státy. Teď jsme ale slyšeli i od našeho předsedy, že Evropská unie bude pokračovat eh, v dodržování pařížské dohody. A musíme opravdu jednat, eh, nejenom mluvit. Takže bez dalších Odkladu zahájím naši první panelovou diskuzi. Pokud je tedy profesor Saxe připraven, tak eh, já ho přivítám. Mnozí z vás ho znáte je eh, ředitelem Centra udržitelného rozvoje, rozvoje na Kolumbijské univerzitě. Už tady byl i v minulosti. Mnozí z vás jste se s ním setkali a rádi si teď poslechneme, jak se díváte na ten projekt. Děkuji. Je vždycky velkým potěšením eh, být tady mezi vámi. Zavolejte, prosím, kdykoliv budete chtít. Agenda SDG je velmi důležitá a Spojené státy se teď trošičku odklánějí, protože jsme ve velmi zvláštní, bezprecedentní politické situaci. My na druhé straně Atlantiku se snažíme tu situaci vylepšit. Je to opravdu děsné, nebezpečné a nepřijatelné. Takže uděláme, co bude v našich silách, ale mezi tím musí svět kráčet dále a Evropská unie, Evropa zde musí se hrát důležitou roli v udržitelném rozvoji. Když se podíváme na to, jak si země stojí s ohledem na SDG, tak Evropa je zdaleka tím regionem, který je nejvíce vepředu. A myslím si, že tyto cíle odrážejí především evropské hodnoty, protože toto je region, který se velmi dlouho zaměřoval na cíl ekonomického rozvoje, sociální inkluze a udržitelnosti z hlediska životního prostředí. I v rámci Evropy jsou pořád ještě důležité výzvy, které se musí vyřešit. A pak je zde také role Evropy ve zbytku světa, to je zcela zásadní. Takže dovolte, abych ke každé z těchto záležitostí řekl pár slov. V rámci Evropy největší výzvou kromě té, kterou řešíte každý den, že jsou zde různé ekonomické situace, různé země se vyvíjejí různým způsobem, tak eh, největší výzvou je transformace systému energetiky. Jde o její dekarbonizaci. A hlavní věc, kterou bych chtěl říci europoslancům, nestačí mít cíle. Potřebujete také plán. A není dostačující mít 28 národních plánů. Potřebujete jeden celoevropský plán, protože potřebujete síť, potřebujete přemysťovat obnovitelnou energii z jedné části EU do druhé, protože slunce a vítr z jihu Evropy by měl pomáhat dodávat energii do severu Evropy a tak dále. Tradičně evropská energetická politika byla dosáhnout koncenzu mezi 28. Vychází to z 28 různých národních politik a já vím, že je to těžké, ale potřebujete celoevropský plán. Stejně jako Spojené státy musí propojit ty tři sítě, které máme, abychom měli celonárodní síť, celostátní sítě a dělali bychom to, kdybychom neměli tu zvláštní politiku, kterou vedeme teď. Určitě bychom teď diskutovali o tom, jak dostat větrnou energii z jednoho pobřeží na druhé, jak zase energii ze slunce, solární energii z jihu propojit se středem země, jak kanadskou energii, hydroenergii dostat zase k nám. Takže potřebujete strategii, která je kontinentální, která pokrývá celý kontinent. A to je zásadní věc, kterou bych zde chtěl říci. Musí to být evropský, technicky sofistikovaný, pokročilý plán, který ukáže, kudy bude převáděna ta energie a kde se bude vyrábět. Některé státy mají jaderné elektrárny, jiné ne. V každém případě zde musí být síť pro Evropu, která bude udržitelná, odolná, nízkonákladová a nízkouhlíková. Bylo by dobré, kdybychom dosáhli dekarbonizace v roce 2030, i kdybychom nesplnili už nic z toho, co jsme slíbili. To je podle mě ta hlavní výzva pro Evropu. A cíle udržitelného rozvoje. Další důležitá věc je využití půdy biologická rozmanitost, krize ve středozemním moři, která je velmi závažná. A proto cíle udržitelného rozvoje 14 a 15. Z mého pohledu je toto skvělá prosperující část světa, i když možná teď nemáte ten pocit. Je to opravdu pozoruhodná část světa, ta, která se nejvíce blíží dosažení těchto cílů ale je třeba náležitě integrovat tyto environmentální cíle nejen tedy v plánech, nejen ve slovech, ale také v konkrétních krocích. Vy to děláte, ale ne ještě dost organizovaně, protože postupujete příliš národnostně, příliš eh, v rámci jednotlivých států. Není to celoevropské a to bych chtělo, to je můj hlavní návrh. Pokud jde o roli Evropy ve světě, měla by být mnohem větší, než tomu bylo dosud. Protože systém po druhé světové válce už skončil, teď už žijeme v jiné éře. Neříkám, že je to válka přes, atl, před, nebo za Atlantikem, to my zvládneme, my tam vedeme teď takovou válku, která je zcela absurdní, ale Představa, že se Evropa obejde bez zahraniční politiky, to si myslím, že je opravdu pasé. Evropa potřebuje silnou zahraniční politiku. Opakovaně byla utlačována v 15 uplynulých letech Amerikou a také jste byli zaplaveni uprchlíky, kteří byli výsledkem eh, té situace, která se odehrála kvůli invazi USA, kvůli tomu, že jsme se tam eh, právě dostali stejně jako do Libie a na Blízký východ. Eh, takže to já musím bohužel říci, protože právě toto destabilizovalo Evropu. Je to vlastně zpětný úder americké politiky a teď se zdá, že se američané předtím snaží utéct. Já si myslím, že máme dost záležitostí, o kterých můžeme denně tweetovat, ale je zde opravdu velmi nebezpečná válka, která se vede. A kde je hlas Evropy, aby Evropa řekla dost? Já si myslím, že v tom, musí Evropa se hrát svou roli. Je to největší integrovaný trh a, a musí být její hlas slyšet mnohem více než teď, spíše než hlas té západní aliance v čele s tím divným chlápkem, který vůbec nemá o tyto věci zájem. Spíše bychom chtěli slyšet Evropu, která ideologicky a emocionálně je přirozeným lídrem, je založena tedy na hodnotách a proto musí mít mnohem silnější nezávislý hlas. Co to znamená? Cíle udržitelného rozvoje jsou příležitostí k tomu, aby se vyřešily problémy. Protože jsou takovou eh, skládačkou. Je zde stanoven třeba cíl 4, který je klíčový pro Evropu. Dokončení univerzálního středoškolského vzdělávání. Proč je to důležité? Protože máte 1,2 miliardy lidí v Africe a africká populace dosáhne 4 miliard. Pokud rychle každá dívka nedostane vzdělání. Takže pokud se nezmění systém vzdělávání, tak Afrika bude čelit demografické katastrofě a stejně tak i Evropa. A tak SDG 4 je takovou záhadou, takovým úkolem, jak dosáhnout toho, aby každé dítě v Africe ukončilo střední školu. V současné době pouze 25 dětí tuto školu ukončí. Takže cíl říká, že za 13 let z toho 25, z těch 25% bychom se měli dostat na 100% dětí, které ukončí střední školu. Je to proveditelné? Ano. Pokud eh, můžete vycestovat na měsíc a vrátit se zpátky za 8 let, tak můžete poslat každé dítě do školy. Potřebuje to plán? Ano. Existuje takový plán? Ne. Mohou si to africké země dovolit sami? Ne. Já jsem si to spočítal 20krát. Ve všech svých funkcích na poli OSN. Norská vláda skvěle sponzoruje vzdělávání. Říkají, že mají nedostatek financování ve výši 40 miliard ročně. Máme někoho, kdo by mohl tento propad, tento nedostatek doplnit? Ne. Takže proč se vlastně snažíme to pochopit, udělat rozpočet, uzn- proč se snažíme šířit informace o tom, jak jsou ty cíle důležité, když potom nemáme žádný plán, jak tohoto cíle dosáhnout. Když se na to podíváte, je mnohem levnější dosáhnout těchto cílů, než o nich pouze hovořit. Protože když ty cíle nesplníme, tak se odehraje spousta hrozných věcí, které se už odehrávají a ještě se to zhorší. Takže kdybychom měli ministra školství pro Evropu a Afriku, který by řekl, chybí nám zde prostředky pro financování, jak to vyřešíme, odkud ty peníze vezmeme, tak bychom měli plán. Ale nejbližší řešení by bylo, kdyby komise společně s Africkou komisí řekla, ano, my víme, že musíme splnit cíl čtyři, je to velký úkol, musíme to udělat rychle. Evropa poskytuje tolik pomoci, ale není tato pomoc zaměřená na toto řešení problému. Takže má rada, a je to opravdu rada, je berte ty cíle vážně. Požádejte svého komisaře o informace, jak budou tyto cíle splněny, především ve vašem bezprostředním okolí, jaká by měla být naše role, kde jsou ty nedostatky, jak je můžeme vyřešit. A na závěr jen jedna taková poznámka, která je podle mě velmi relevantní. Já jsem dříve použil stejnou analogii, když jsme se setkali se svými kolegy. Když v roce 1961 prezident Kennedy zahájil program cesty na měsíc, tak neřekl, myslím si, že by bylo skvělé, kdybychom měli vesmírný program. On neřekl, měsíc, to by bylo zajímavé navštívit. Dokonce ani neřekl, leďme na měsíc a vraťme se bezpečně na zem. On přesně řekl, než skončí toto desetiletí, pošleme člověka na měsíc a přivezeme ho zase zpět. Vytýčil cíl a také termín. A potom eh, Evropské, nebo tedy Spojené státy do toho vložili spoustu peněz, zapojili do toho spoustu lidí, spoustu podniků a za 8 let Neil Armstrong vystoupil na měsíc. Takže takový je ten programming. Máte cíl, máte časový rámec a podnikáte jednotlivé kroky, které musíte plnit. Měli jsme tedy NASA, kde bylo nejvíce těch kýků. Tam inženýr říkal, máme termín, jak teď tento termín splníme. Prostě to je výsledek eh, nebo postup, který potřebujeme i při cílích udržitelného rozvoje. Máme termín, máme termín, který nám dala příroda, ne který jsme si vytýčili sami, pokud jde o dekarbonizaci energetického systému, protože to je fyzická limitace. Takže má naděje, je to takový můj požadavek, který já opakuji neustále, pořád dokola, je, abychom brali tyto cíle vážně abychom dodrželi ty termíny. Víme, co musí být narozpočtováno a potom musíme jít eh, postupně tou cestou, abychom toho dosáhli a aby byl svět skutečně hezkým místem. Bezpečným, mnohem udržitelnějším, mnohem mírumilovnějším a mnohem produktivnějším, kdybychom ty cíle brali vážně. Děkuji. Um, thank, thank, thank you. Děkuji vám, pane profesore Saxi. Dnes dopoledne UNESCO eh, podle BBC skonstatovalo, eh, eh, že investice do vzdělávání z zahraniční pomoci klesly o 4% v Africe minulý rok. Potom jste hovořil o tom, jak je důležitá Evropa a jak musí spolupracovat a ukazovat vedení. A někdo, kdo pochází ze země, která, pochá, která přijala, podle mého názoru, e, pomílené rozhodnutí vystoupit, e, bylo dobré, aby předal e, slovo kolegovi ze země, která zůstává, takže dostává slovo Pavel Boc. Děkuji, Lindo, to je velice těžké předsedat tomuto zasedání. Eh, protože jsi taková mojí mentorkou od eh, prvního dne tady. Eh, takže děkuji za to, že se říkáte, že jsme noví. To jako bychom měli právo dělat chyby, protože u těch starších je to poněkud obtížné obtížnější. Každopádně vřele vítejte na tomto společném zasedání. Já jsem tady i jako uh, místopředseda výboru pro životní prostředí. Naším posláním je zabývat se životním uh, prostředím a, a také trvale udržitelným uh, eh, rozvojem, takže SDG uh, jsou takovým naším uh, každodenním chlebem. Můžu vám velice uh, jasně říci, že uh, tam ještě vůbec nejsme. Bohužel ne eh, eh, všichni eh, fanoušci Twitteru sdílí naše hodnoty. Takže potřebujeme ty proponenty SDG více než kdykoliv předtím. A zatím zde nepadly dvě ty výzvy. A sice udržet se nebo držet se přiměřenosti. Když Eh, eh, zvažujeme ty výzvy a to zatím neděláme. A potom eh, důslednost. Zatím nejsme dostatečně důslední. A, a nejdeme stejným směrem dostatečně dlouho. Vzhledem k tomu, že se nám celý program rozboural kvůli dopravní situaci v Bruselu, nevím, kdo říkal Bruselu peklo, nevím. Tak teď dám slovo eh, našemu eh, proponentovi eh, SDG, profesoru Muhammadu Junosovi, který je tvůrcem Grammic Bank a více než 50 dalších firm v Bangladeši. Fortune Magazine jej jmenoval jedním z největších podnikatelů našich časů a v roce 2006 eh, profesor eh, Yunus a eh, tedy společník dalším dostal a novou cenu za mír. Pane profesore, máte slovo. Děkuji, dobré odpoledne. Já jenom stručně představím tu práci, kterou dělám. Jste viděli, jak je to relevantní vzhledem k SDG a co mě k tomu napadá. Zaprvé Grameen Bank. To je banka pro chudé, která začala už před 42 lety. Eh, banka, která půjčuje chudým. Dnes ta banka má 9 eh, milionů eh, zákazníků v Bangladeši, 93% jsou ženy a půjčuje a dohromady asi rozpůjčoval asi 2,5 miliardy dolarů svých vlastních peněz. No, vytváří spoustu peněz, by mohla pokračovat ve své práci, vydělává a vrací to zpátky svým eh, klientům, protože to jsou také eh, podílníci banky. Těch mají 85% a 25% patří státu. Potom eh, jsme přišli s mikroúvěry, s mikrofinancováním. A jedna zajímavá věc, která začala před devíti lety, v roce 2008 v New Yorku ve Spojených státech, bylo mm, zahájit bojovní program ve Spojených státech. Mm, eh, udělali jsme to grameny eh, eh, v Americe, začali jsme Jackson Heights v New Yorku a bylo to velice úspěšné. Dnes máme 20 poboček po celých Spojených státech, 8 poboček v New Yorku a v Omaze, v Nebrasce, v Karolíně a také v Los Angeles, v San Francisco a v jiných místech. Dosáhli jsme na nějakých 86 tisíc klientů, 100% jsou ženy. Úvodní půjčka je nějakých tisíc dolarů a um, úroveň splacení po těch 9 let je nějaký přes 99%, bez dokumentaci, bez papíru, nic. Většinou jsou to lidé bez dokumentů, které velmi ohrožuje stávající administrativa. To by byly teď vlastně oběti toho vypůzení ze země. Ale to, jak eh, když to mají prospěch, eh, je obrovské. Nicméně eh, jde tady o to, že všechny ty mikroúvěry, o kterých slycháte globálně, provozují nestátní organizace, kromě Bangladeše, kde to je banka. Tam se, žádám zákonárce, aby přišli s novou legislativou, aby vytvářeli banky pro chudé. Stávající právo vám umožňuje Eh, dělat banky pro bohaté, které se nedostanou chudým. Pokud eh, to chcete, tak potřebujete oddělený bankovní systém, oddělenou bankovní instituci. Takže je třeba institucionální reformy. Takže vás vyzývám, abyste se zabývali touto otázkou. My ve Spojených státech půjčujeme jako státní organizace. Nemáme bankovní licenci. Pokud by nám dal někdo bankovní licenci v Americe, tak bychom se dosáhli na miliony eh, chudých. My jsme trvale udržitelní, funguje to, pokrýváme své náklady. Tam jde o to, bychom mohli vzít, brát zástavu, bychom mohli půjčovat dále. Jak ty milion dolarů musí přicházet od někoho jiného a to je velice obtížné. Jedna oblast, která nám přivedla k té druhé generaci rodin Greminy, to jsou té generace, která dostává vzdělání, a nemá práci. A my jim říká, hm, eh, představa pracovního místa je poměrně staromódní. Nikdo by neměl hledat eh, eh, práci. Lidé jsou rázně podnikateli a ne proto, aby pracovali na pracovní se. Podívejte se na matku. Ta, ta, ta, ta, ta, ta si vzala 30 dolarový úvěr a, a, a byla to vesničanka, která nikdy vesnici neopustila. A, a splácí každou penny jak se posunula nahoru. Pokud eh, se mohla stát podnikatelkou, proč ne vy? Když najednou říkáte, že musíte dostat práci, proč eh, se nepoušíte od své matky, jak eh, začít podnikat? Vaše matka to udělala, aniž by zdala cokoliv. Takže vy musíte využít své vzdělání, trošku se čerstvě rozhlédnout a začít pracovat. Nezaměstnanost je umělá otázka. Je to Eh, poměrně eh, špatný způsob přemýšlení. Tady nejde o nezaměstnanost, ale o nedostatek podnikavosti. My jsme vytvořili fond eh, sociálního podnikání. Požadali jsme malé lidi, aby přišli s svými nápady, jako jejich matky, a investujeme s nimi jako rizikový kapitál. Když jste úspěšní, tak, vám, tak nám vrátíte ty peníze a jdete se svou cestou. Když jsme sociální biznis, tak my nechceme sdílet vaše zisky, takže Stačí, když nám zaplatíte úvodní půjčku a pak si pokračujte dál. A pak to budete, když to budete pokračovat příště, tak se vrátíte Potřebovat příště. Funguje to kdekoliv ve světě. Je akorát o tu příležitost. A také ve vzdělávacím systému říkat mladým lidem, ehm, že máte dvě možnosti. Můžete tvořit eh, pracovní místa nebo můžete hledat pracovní místa. A nikdo nechce hledat pracovní místo, to je něco úplně jiného. Tvorba pracovních míst na to jste, k tomu jste byli eh, zrozeni. A my jsme vždycky eh, ve celé své historii tvořili pracovní místa. Řešili jsme problémy, eh, zemědělci jsme byli, lovci, sběrači. To jsme, to, je, to máme v krvi. Takže tohle je nová myšlenka, kterou se snažíme vštípit mladým lidem. A jedna z věcí, které, mám, které mě trápí, které jsem, vám, které jsem vám chtěl říct, je, že to je obrovský problém eh, s koncentrací bohatství. Všechno eh, bohatství eh, na světě mm, je jenom v několik rukou. On to vypadá jako takový velký balón a pod tím mm, vysí provázek. A ten balon se nafukuje. 99% světové bohatství patří jednomu procentu světové populace. A zhoršuje se to. Ten balon se nafukuje a ta zapojená populace se zmenšuje příští rok. To bude více než, že, že více než 99% e, bohatství patří méně než procentu lidí. To je nebezpečí, e, to, které jsme vytvořili v systému. To je prostě tou strukturou, kterou jsme e, vytvořili. Tak tomu vede. A tu strukturu musíme přetvořit, abychom se tomu vyhnuli, protože jinak to bude Eh, politicky výbušné, sociálně výbušné, protože všechny ty peníze eh, jde několika málo lidem. Eh, Bernie Sanders neustále říká, že jedna desetina na jednoho procenta americké populace má více než 90% bohatství ve Spojených státech. On to neustále opakuje. Jedna rodina ve Spojených státech, ti, kteří mají Walmart, tak ti jsou bohatší než těch 40% eh, eh, populace ve spod ve Spojených státech. A to se zhoršuje neustále, každý rok. Ne, týká se to jenom uh, Spojených států, je to i jinde ve světě. Bude to pokračovat a, a bude to politicky stále výbušnější, pokud uh, nepřijmeme nějaké kroky. Poslední věc, kterou jsem chtěl říct, je, že já jsem vytvořil takový eh, cíl eh, se třemi nulami. Nula za prvé je nulová a eh, chudoba. Druhá nula je nulová zaměstnanost, protože zaměstnanost nebo nezaměstnanost to je umělý koncept. Můžeme vytvářet svět s podnikáním, a tak, aby nikdo nemusel sedět s rukama v klíně. Žádný energický mladý člověk nemůže sedět s rukama v klíně, to nedává smysl. Pokud aktivní mladý člověk když my jsme byli eh, v diskních, tak kdyby tam někdo zůstal sedět, eh, tak by umřel. Prostě my jsme vyběhli a lovili. Všichni věděli, co mají dělat. A to je ten náš duch, který máme. Nicméně eh, finanční systém jde proti tomu. Pokud položíte peníze na stůl, všichni budou podnikat. A to chybí ve všem, čemu děláme. Takže ta druhá věc je vytvářet svět bez zaměstnanosti nezaměstnanosti. A potom eh, ta třetí nula eh, jsou nulové emise eh, v uhlíku, takže nad o ty, k směrem těmto cílům já se snažím svět směrovat. Děkuji. So much, professor, for, for this, um... Děkuji vám, pane profesore. Ano, jsme obklopeni obrovskými záždostmi všude kolem. Oceán, měsíc, ale i Unilever. Náš další řečník, pan profesor Paul Polman, je eh, předsedou Světové obchodní rady pro udržitelný rozvoj, je rovněž členem je na, eh, ve výboru OSN pro eh, rozšíření pro skupinu zastánců Eh, udržitelných cílů a agendy do roku 2030. Máme ho nyní zde a máte slovo. Děkuji. Já vždy s velkým obdivem naslouchám slovům Jeffreyho a sleduji, čím se zabývá. Jako někdo, kdo s ním nyní sedí u stejného stolu, jsem cítím nesmírně poctěn. Jsem jedním z 27 členů toho panelu, či byl jsem tehdy přizván k tomuto panelu a váhavě jsem souhlasil. Měli jsme se právě zabývat um, udržitelnými cíly tisíciletí. Připadalo mi, že opravdu je třeba zaplnit mezeru určitého chaosu a dezorientace v našem světě a jednalo se o v podstatě jedinou příležitost, jak všemu dát morální rámec. První zasedání se konal v New Yorku a rychle jsem obdivil, že jsem vlastně jediný představitel soukromého sektoru. No a brzy mě přepadly pochyby, protože jakmile se objevilo mnohé, o čem se mělo diskutovat, tak se všichni obraceli na mě, kdykoliv se zmínil soukromý sektor a viděli ve mně toho strůjce těch problémů. Tady s Jeffreyem jsme si da- začali dávat hesla, máme problém. Ale ukázalo se, že když jsme dali dohromady těch 17 cílů, byl to obrovský úspěch. No, stejně jako cíle tisíciletí. Vypořádali jsme se s nimi za 15 let, ale určité záležitosti z těch dílů tisíciletí mm, přetrvávají, přestože bylo navrženy v roce 2000. Na druhé straně už kontext je jiný a i podnikatelská sféra se stále o tyto záležitosti více zajímá. Mnozí podnikatele už naštěstí dospívají k závěru, že nefunguje-li společnost, nefunguje-li normální společenský řád, tak na to doplácejí i podnikatelé. Pokud chtějí i oni udržitelným způsobem podnikat, musí mít udržitelný model jak rozvoje, tak i podnikání. Takže jsem velice rád, že osmička, což byl téměř takový dodatek o těch partnerstvích, ale že se více-méně dostalo to podnikání a hospodářský růst do všech těch cílů. 154, možná jsem se nestrefil, těch podřízených cílů se nedá jich dosáhnout, aniž bychom nezapojili do všeho podnikatelskou sféru. Chránit oceány, chránit životní prostředí, cíl 16, zpráva, inkluzivní společnost, instituce a tak dále. Samotné cíle, aby mohly být provedeny, pokud chceme, tak máme 3 až 4 triliony dolarů, se kterým musíme počítat, což je značný, mm, mm, sice značná suma, ale je to pouze jich 3-4 globálního HDP. A jak už poukázal Jeffrey, pokud nebudeme v těchto oblastech reagovat, tak se nám to prodraží. Možná vy máte morální kompas, možná jej nemáte, možná můžete obvinovat podnikatele, že jej mají či nemají, ale čím více se situace vyjasňuje, čím víc se ukazuje potenciálních účastníků. Um, snažíme se předcházet konfliktům, válkám, tam dáváme 19 našeho HDP. Kolik nás stojí například ztráta biodiverzity? Tam na to vydáváme pouhé 3 HDP. Kolik nás stojí nedostatek genderové rovnosti, to, že ženy nemají přístup k pracovním příležitostem tam možná musíme hovořit o 15% HDP. No a mnoha zemích Afriky máme děti, které nejsou schopny v plní dospět, kterým, kterým chybí výživa, a to nás stojí 15% HDP. Takže můžeme nezvratným způsobem se zbavit chudoby a to mnohem levněji, než co se děje dnes, když se snažíme vypořádat s těmi dopady toho, co se děje. Nevím, zda je člověk opravdu nejinteligentnější druh, který na této planetě žije. Naštěstí máme ty SDG. E, už jsme hovořili o Paříži, o klimatické dohodě. Naštěstí se v Paříži objevilo mnoho představitelů uh, občanské společnosti, ale naštěstí i mnoho podnikatelů, kteří se do toho vložili. Máme stále více firm, které se s námi snaží dekarbonizovat i celý hodnotový řetězec, protože sami přicházejí na to, kolik je stojí, když se to takto nepodniká. Vidíme tuto neblahou neblahé rozhodnutí vyjít z pařížské dohody opustit ale zároveň reakci podnikatelů, kteří na to říkají, my naopak zrychlíme, my chápeme, že je to třeba, i když to nechápe vláda, my si přejeme udržitelný obchodní model. Chápeme, že ono to trvalo, než podnikatelé pochopili těch 17 cílů a oč něm vlastně, oč v nich vlastně jde. Ono, klimatické změny je jedno soustředěné téma. Těch 17 cílů, ono je někdy podnikatelům obtížné vysvětlit. Oni někdy sami mají strach, zda jim vydrží ta kancelář, zda jim vydrží jejich podnikání, zda přežijí v jakékoliv krizi. Ale máme takový výbor pro podnikatelské aspekty udržitelného rozvoje. Právě eh, na Brauna jsme pověřili tím, aby nám předsedal, máme tam představitele nejrůznějších odvětví, ale i združení podnikatní ICC, globální kompakt OSN a tak. Pracujeme už rok a půl a přišli jsme, samozřejmě já jsem podujatý, velice, velice kvalitní zprávou, která se skutečně snaží vysvětlit podnikatelskému prostředí, jak integrovat ty cíle udržitelné. A co je na tom přitažlivé? Soustředili jsme se na čtyři záležitosti. Města, energetika, suroviny, potraviny a zemědělství a zdraví a blahobyt. V těchto čtyřech oblastech jsme si vzali na mužku 60 hotspotů, kde se mohou podnikatele technologicky a jinak podílet. A být aktivní ve svůj prospěch a i v prospěch těch cílů udržitelných. Je to to období mezi nynějším rokem a 2030, kde máme 12 trilionů dolarů potenciálních hm, eh, obratu a eh, stovky tisíc pracovních míst. Tady se hovoří teoreticky o inkluzi, my už to provádíme. Nyní se musíme ujistit, že opravdu podnikatelská komunita o tom podá příslušné zprávy. Já navrhuji, že ní spíše než podávat zprávy pouze akcionářům, kteří sledují pouze zisk, bychom mohli nabídnout, aby podniky se spovídaly z toho, do jaké míry přispívají k cílům těm udržitelným cílům. Um, ono se můžeme jednoduše tázat, proč se ti podnikatele toho chtějí účastnit. No a právě asi díky tomu, že jsme už 17 let mezi těmi nejlepšími je, že se nesnažíme ze všeho vybičovat pouze ten zisk i za cenu určitého zkomírání. Mělo by z toho být něco slibného, měl by z toho být potenciál. 300 mm, generálních ředitelů největších eh, globálních firm by jednak se mělo seznámit s těmi udržitelnými cíly, pak je integrovat do svých eh, podnikatelských modelů, pak do svých hodnotových řetězců a pak začít široce koncipovaným způsobem je transformovat do e, svého přístupu k podnikání. Podívejme se například na mrhání jídlem. Samotné toto. Mluvíme neustále o obezitě, o zemědělství, o e, různých jiných aspektech, ale samotné mrhání jídlem z mnoha problémů. Pak tam máme ochranu lesů, neprodávat materiály pocházející z deforestace. Veliká iniciativa, která se týká systému využívání potravin a e, e, zemědělských ploch. Takže tady je celá řada iniciativ, kde se opravdu všichni již se to týká, snaží pohnout kupředu věci tak, aby vznikl pro podnikání lepší prostředí. Já jsem hovořil včera s panem Timmermansem, já se domnívám, že Evropa, no kromě toho, že jsem sám Evropan, tak musím říci, že přes veškeré výzvy, nemáme vlastně právo kritizovat politické procesy, které nefungují, pokud zároveň se nebudeme snažit něco změnit. Proto jsem se před několika eh, týdny před G7 rozjel do Bílého domu. Snažili jsme se je přesvědčit, aby zůstali v pařížské dohodě. No, pokud se o to nepokusíme, pokud nepřicházíme s našimi návrhy řešení, tak nemáme právo pak eh, pouze kritizovat. Já jsem skromných 60 let přežil na této zeměkouli. Vidíme, jak se situace mění v tom období. Posilují se například vztahy s Čínou. Máme zde fantastickou delegaci. Evropská ekonomika se zvedá, možná má už možnost se nadechnout po několika letech a jsme svědky situace, kdy se Evropa dokáže znovu semknout protože bohužel jeden z velkých významných členů se rozhodl opustit Evropu. Určitě to není žádná výhra pro jednu ani druhou stranu. A mnozí říkají ano, nastal čas na změnu. Máme například volby někde. I v mé zemi, v Nizozemsku, byly volby kde jsme nedočkavě sledovali, jak dopadnou. Nyní máme nádhernou příležitost opřít se o ty cíle SDG jako o určitý spolehlivý rámec pro další iniciativy. Souhlasím s Jeffrem, že mm, určité zklamání už nastalo, že se hovoří o tom, co už existuje a e, na některých cílech se pracuje. Ale podíváme-li se na úroveň ambicí v tom evropském základním programu týkajícím si eh, programu, který si říká, že se opírá o ty SDG, to je ostuda si říkat Evropan. Já čekám na jiné vyšší standardy. Náklady na investice do těchto programů eh, jsou mizivé ve srovnání s národností. Například Alan McCarthy a nový tvar eh, toho oběhového hospodářství. Mnozí zde jsou rovněž fanoušky této koncepce. To vám pomůže o trilion dolarů zvýšit efektivitu. A to už nehovořím o tom, že díky tomu přestaneme znečišťovat oceány a tlačit tu zemi až za mez toho, co unese. Jeden dolar investujeme do sanitárních systémů, nám dá návratnost šestinásobou. E, investice do klimatických akcí nám dává pětinásobnou návratnost, tedy vzdělávání, e, kvalifikované síly. To nám vše dává možnost investovat do ctižádostivých cílů, do ctižádostivých podob, jak ty udržitelné cíle realizovat to je bezprecedentní. Nyní se dostáváme velice těsně k prosazení těch cílů. Máme co dohánět, ale buďme na špici, díky tomu se Evropa stane lepším místem, v níž stojí za to žít a zároveň dá příklad ostatním kontinentům, ostatním částem světa, i když ty se potýkají s některými překážkami. Jsem tedy optimistou, ale dvě či tři věci stále ještě se musí propracovat. Upřímně věřím, že nemáme ani jednoho generálního ředitele, který by si nějak schválně přál více nezaměstnaných, více chudoby. Ale tažme se, jak změníme mantinely, jak změníme přístup, tak aby se ti lidé začali chovat jinak bohužel v Evropě vidíme často krátkodobé chování, krátkodobé reakce. A to je z důvodu toho, jak finanč, fungují finanční trhy. Musíme změnit jejich fungování, aby se objevilo více dlouhodobého uvažování. Pak kapitalismus, který optimalizuje návratnost finančního kapitálu. Někde to už funguje, někdo si s tím radí více než někdo jiný, ale pokud toto bude jediný způsob optimalizace, tak to vypadá tak jako nyní. Nyní se musíme zamyslet nad možností optimalizace návratnosti v sociální sféře a ve environmentální sféře. Proto se například objevuje myšlenka oceňování uhlíku to je nesmírně důležité. Tam, kde se to povede, tak se ty výsledky dostavují. A pak ještě musíme změnit systém několik málo oproti mnoha. Nemůžeme mít systém, který eh, trestá eh, práci. Mnoho lidí se domnívá, že globalizace a umělá inteligence zruší až 1,9 milionu pracovních míst. Musíme na to jít jinak. Musí ten sociální kontrakt vypadat jinak i ze strany soukromého sektoru. Ale v Evropě máme dost mozku, dost potenciálních iniciativ, které by si s tím měly dokázat poradit. Je třeba samozřejmě spolupracovat s tou nádhernou institucí, kterou jsme si vytvořili i zde v Bruselu. V, v opačném případě to nenastane. Eh, Děkuji, Paule. Bohužel nám už došel čas z různých důvodů. Mám ale ano ještě šanci ti dát slovo. Hlásila ses velice pilně a pokud se ti to povede, tak máš minutu a 30 vteřin a 30 vteřin děkuji, že jsme zde eh, s vámi a že jste si našli čas, abyste s námi pohovořili. Existuje nějaký vzorek, eh, který ať už v Evropě nebo jinde se ujal, chopil těch cílů SDG, který můžete jmenovat jako příklad? Kolumbie. Good. Huh? No? The perfect answer. Huh? So <laughs> Na čem záleží? Ono to je stejné ve firmách. Pracujete v rezortním uvažování s rezortním přístupem a podle toho to vypadá. Ale jelikož SDG jsou integrované. A pak pokud si jmenujete nějakého koordinátora, tak to je asi ten ideální krok. Pokud máte terénní program, který se týká SDG, ale zároveň ta SDG jsou ministersky dozorována, ono to znamená pro mnohé lidi eh, mnoho věcí. Eh, I když třeba chceme někde založit to várnu, eh, tak někdo řekne, chceme ale hm, já rajčata. A pak někdo řekne, dobrá, začneme dělat v té továrně rajčatovou polévku a proč tam to nezaložit v oblasti, kde by jinak docházelo k deforestaci, abychom ty lesy chránili. Proč zároveň nezajistíme, aby tam pracovalo 50% žen, čili to bude genderově neutrální a zároveň jim ještě zajistíte důstojné odměňování, nebudou tam pracovat děti, tak se to vše do sebe zaklíní, vše to bude ošetřeno a to partnerství dost, se dostaví a dostaví se i výsledky a pak se ještě i ty podniky cítí odměněny. Dnes už máme transparent, věk transparentnosti, nelze se schovávat a já, když si vezmu dnešní Financial Times, tak vidím, kolik firm se najednou nachytá v nedbalkách. Jsou odhaleny. A jinak to ani už vypadat nebude. Vše se překotným způsobem mění a pokud se to takto bude koncipovat, tak se ty výsledky doslaví. Děkujeme, bylo to fantastické. Jeffrey, máš vteřinu. Uh, two, two quick comments. First, uh, if... Děkuji. Když se podíváte na ten index SDG, který můj tým eh, vypracovává pro OSN, tak vidíte, že evropské země jsou na vrcholu toho seznamu, což je jasným důkazem toho, že jsou to pravidla, která jsou vhodná pro evropskou scénu, protože tady je nejvyváženější ekonomika, životní prostředí a sociální inkluze. Úplně na vrcholu jsou skandinávské země. Když se podíváte na Norsko, Švédsko, Dánsko, tak ty jsou úplně na samotném vrcholu toho seznamu ve většině kategorií. Německu se vede velmi dobře. Já bych řekl, že celá Evropa by mohla splnit všechny cíle udržitelného rozvoje, ale jsou zde ty národní akční plány znovu. Já bych eh, poukázal na Norsko nebo na Švédsko, kde jsou silné vládní struktury, které byly tedy vytvořeny. Tam se řeklo, toto jsou naše národní cíle. Německo také odvedlo velký kus práce, aby do udržitelného rámce nebo do toho rámce udržitelnosti, který vypracovalo, začlenilo SDG Ostatní země toho tolik zase neudělali a z hlediska rozvoje v zahraničí, tak teď tam opravdu chybí to opravdu seriózní programování s cílem dosáhnout úspěchu. A myslím si, že je to úkol i pro komisi, i pro parlament. Děkuji, Jeffrey. Já Děkuji všem eh, vyslancům cílů držitelného rozvoje za to, že sem přišli a teď eh, poslední slova na závěr pro premiérku Norska Ernu Soldberg. Děkuji, já jsem velmi ráda, že jsem si mohla vyslechnout vaše diskuze. Myslím, eh, že nám to všem pomohlo uvědomit si, jak jsou důležité cíle udržitelného rozvoje. Já jsem byla dlouhá léta poslankyní, takže musím říci, že poslanci jsou velmi důležití v tom, eh, aby upojili vládu na její zodpovědnost. Evropský parlament je sice trošičku jiný než národní parlamenty, ale máte stejnou zodpovědnost nejen vůči Evropské komisi, ale také vůči státům, z nichž pocházíte. Takže doufám, že agendu SDG začleníte do své práce. Děkuji.